przewodniczący! Dámy a pánové, zahajuji zasedání. Prvním bodem na pořadu jednání jsou závěry Evropské rady a komise. Jsou to závěry zasedání Evropské rady ze zasedání 16. září 2010. Vítáme mezi námi pana předsedu Evropské rady Hermana Van Rompuje. Uh, Vítejte v Evropském parlamentu a máte slovo.